Potřebujeme solidní základ a to tedy znamená eh, ukončení sporu v rámci VTO, do níž patří i Evropská unie. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní zde máme návrh usnesení výboru pro mezinárodní obchod, který máte k dispozici. Bude se o něm hlasovat zítra v 11.30. Nyní se dostávám k dalšímu bodu pořadu jednání. Je to otázka k ústnímu zodpovězení iniciativa pro vakcínu proti tuberkulóze. Je to frakce eh, liberálů a dalších. Za autory má nyní slovo pan Görenc pět minut. Pane Görenci, přejete si slovo na pět minut? Pane kolego Görenci? Přejete si hovořit jako autor otázky k ústnímu zodpovězení? Byl jste vyzván třikrát, tak prosím, máte slovo na pět minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem potěšen, že eh, mohu podpořit eh, velice ctižádostivý eh, projekt. Je to velice důležité pro Evropu i pro všechny země a je to, týká se to vymícení tuberkulózy a to očkováním. Jde o to, že v roce 2009 zemřelo mnoho lidí na následky tuberkulózu. 4700 lidí umírá denně na tuberkulózu a víc jak 15 miliard dolarů to způsobuje ztráty. Eh, ekonomické ztráty. Především v Africe. Eh, tuberkulóza není typickou nemocí pro rozvojové země. Není možné se klamat. Máme případy z roku 2010 z Irska a to nám připomíná, že tato choroba stále ještě existuje. Nehovoříme ani o Rusku, východní Evropě, Moldavsku a tak dále. Eh, iniciativa TBVI se snaží vyvinout vakcíny, eh, které by chránily obyvatele v rozvojových zemích a to za eh, přijatelné náklady. K tomu bych chtěl říct si následující. V první řadě zdraví nemá cenu, žádnou cenu, která by se dala vyčíslit, ale způsobuje to náklady. Jestliže bychom měli hovořit obecně, tak eh, schopnost eh, v průmyslových eh, zemích je omezena a proto musí být také příslušným způsobem spravedlivě rozděleny náklady. Eh, v průmyslových zemích je třeba platit vysoké ceny do výzkumu a vývoje, protože jinak by tato oblast nemohla být financována. Finanční příspěvky jižních států podstatě jsou zanedbatelné, čistě symbolické, anebo vůbec žádné. Proto musíme zde vyvinout solidaritu. A tato iniciativa eh, TBVI, tato nadace, sehrává velkou úlohu také v rámci strategie Evropské unie 2020. Eh, jde o to, aby se nám podařilo včas stanovit priority v eh, politice o zdraví. Nyní se dostávám k závěru. V žádném případě to nezahrnu, nevylučuje dodatečné finanční prostředky, jakožto doplnění eh, především také ze strany Světové banky. Jiné státy, například USA, Kanada a eh, četné rozvojové ekonomiky, které jsou postiženy tuberkulózou buď přímo mm, obyvatele, anebo v rámci své mezinárodní solidarity, musí logicky také přispívat do této iniciativy, do této nadace. Jedná se o formu PPP a to je podmíněno vyjádřením solidarity právě tam, kde je zapotřebí jak zdravotních prostředků, tak i léčiv, které by chránily také příslušné země. Děkuji, pane, komi- pane kolego, a nyní má slovo pan komisář Čerens. En 2008, euh, euh, Děkuji. V roce 2008 euh, vznikla, vznikla tato iniciativa TBVI, jakožto projekt PPP v rámci zdravotnické kooperace a sedmého rámcového programu pro vědu a výzkum. Tato významná oblast měla obdržet další prostředky. Mnohé nově vyvíjené očkovací látky jsou ještě v preklinickém stádiu anebo ve stádiu klinických testů. Důležité je konstatovat, že ještě nemáme k dispozici příslušná klinická data, na základě nichž bychom mohli říci, že tyto očkovací látky jsou účinnější než očkovací látky používané dosud. Aby bylo možné uvádět nové očkovací látky na trh, je třeba prokázat jejich vyšší účinnost eh, ve srovnání s eh, běžnou očkovací látkou BCG, protože to je zatím ta nejlepší očkovací látka. Nicméně příslušné údaje zatím nemáme k dispozici. Iniciativa TBVI je něco, na co nemáme pohlížet nezávisle na dalších eh, iniciativách, které podporují klinické testy. Eh, v této oblasti vzniklo také příslušné partnerství zahrnující klinické testy v celé Evropě v rámci článku 185 14 členských států, dva asociované státy a komise se společně zavázaly k tomu, že 400 milionů eur, z nichž 200 milionů bude z EU, bude dáno k dispozici pro podporu klinického testování očkovacích látek proti AIDS, malárii, v zemích eh, subsaharské Afriky. Do roku 2015 by měly probíhající testy být ukončeny. Také eh, by měly být provedeny testy očkování proti tuberkulóze. To testování již naběhlo a komise to sleduje s velkým zájmem. Sleduje zde s velkým zájmem i ten komerční aspekt té volby toho partnerství soukromého a veřejného sektoru PPP. Iniciativa TBVI je pouze jedním příkladem, ale ukázalo se, že by mohla být vzorem i pro další budoucí iniciativy. Nicméně třeba zde přeskoumat i určitá rizika toho komerčního přístupu. Iniciativa TBVI je sice finančně podporována, leč ještě není zaručený úspěch. Zatím nemáme dostatek informací pro to, abychom posoudili, zda vyvinuté účinné látky budou, očkovací látky budou skutečně účinné. Komise bude s přeskumem nadále pokračovat a přeskum provede i se zúčastněnými finančními institucemi. Možná, že také vzniknou nové eh, modely v rámci strategie Evropa 2020. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, nyní zástupci jednotlivých politických skupin za Evropské lidovce křesťanské demokraty, paní Kavajo, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Výskyt tuberkulózy ve světě je zdrojem velkých obav navzdory pokroku, kterého jsme dosáhli. A vzhledem k nárůstu této choroby a vzhledem k nedostatečnému vědeckému výzkumu, tak si dva miliony lidí ročně této chorobě podlehnou. Tímto usnesením vítáme Evropské iniciativy na boj s tuberkulózou a Vítáme také vznik dalších výzkumných programů, jejichž smyslem je snažit se vyvinout nové vakcíny. To je největší nástroj, který k dispozici máme na ochranu před touto eh, nakažlivou chorobou. Ale důležité je také zajistit základní zdravotní péči v rozvojových zemích, což by výrazně prodloužilo život místních obyvatel a také pomohlo bojovat s chudobou. Určitý pokrok tu je, jsme, jdeme správným směrem, ale musíme posílit závazek Evropské unie a musíme eh, koordinovaně spolupracovat při boji s eh, chorobami, které eh, souvisí s chudobou. Jedině tak můžeme zlepšit situaci v různých zemích. Chci se zeptat komisi, jestli hodlá pokračovat v dalším vědeckém úsilí v těchto této oblasti, jak to chce dělat, jak z, chce zintenzivně toto úsilí a jak zajistí, aby ty výsledky toho výzkumu skutečně pomohly dotčeným populacím v rámci strategie 2020. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně, za v eh, SAD dostane slovo pan Cashman a to na dvě minuty. Děkuji vám. Vždy je milé vás vidět v předsednickém křesle, když hovoříme eh, vždycky o utrpení dalších. Já se, eh, já chci potvrdit to, to co říkal pan Gerenc. Ano, skutečně tuberkulóza je výrazná globální metla. Druhá největší příčina úmrtnosti na nakažlivé choroby. 1,6 až 2 miliony lidí ročně této chorobě podlehnou a evropské finance vedly k vytvoření určitého toku inovativních eh, kandidátů na vakcíny, jak komise řekla, umožňuje jejich eh, raný předklinický vývoj a eh, dále i klinické zkoušky, ale bohužel financovací mechanismy, včetně partnerství pro, klinických, pro klinické zkoušky, často se omezuje pouze na klinické zkoušky v fázi 3, eh, 2 a 3, eh, které pouze již jsou o tom, že se eh, stanovuje jejich bezpečnost a efektivnost z důvodu licencování, z důvodu udělování povolení. A já teď vítám, že komise Eh, chce přinést na stůl další peníze, ale ptám se, jestli nějaké nové eh, finance, nová pravidla umožní, aby se nasměrovaly finance také k budování eh, míst pro klinické zkoušky a epidemiologické studie. A chcete také poskytnout účinné Eh, mechanismy pro eh, klinické zkoušky v pozdním stádiu, tam, kde se řeší některé zanedbávané choroby, jako například tuberkulóza. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, děkuji také, že jste dodržel vymezený čas za nezavřené jako poslance paní Vertman jedna minuta. Děkuji vám. Tuberkulóza je dnes velmi rozšířená, například v chudých zemích. Třetina světové populace je nakažená, každý rok zemře na 2,5 milionu lidí na tuberkulózu. VHO odhaduje, že e, v Evropě každou hodinu onemocní 49 osob a zemře jich 7. V průmyslových zemích je tuberkulóza často v souvislosti s e, HIV a s rozvojem turismu. Prevence Eh, a léčba mohou dostat tuto chorobu pod kontrolu. Eh, člověk je jediným nositelem viru tuberkulózy, takže by bylo možné ho vymítit, ale problém je s eh, zvyšujícím se počtem zvyšu- rezistentních kmenů. Dávka vitamínu D zkracuje prý eh, dobu léčby tu, tuberkulózy. Zabývá se komise i s touto problematikou? Děkuji. Děkuji vám. Nyní další řečníci. Za první bude mluvit pan Kačmárek dvě minuty. Dámy a pánové, čtyři roky před lhůtou pro implementaci cílů tisíciletí počet tuberkulózy ve světě je stále zdrojem obav. Je to léčitelná choroba, ale bohužel v rozvojových zemích je to velký problém, zejména v Asii a subsaharské Africe. Podle nedávných odhadů dvě, takřka dvě miliardy lidí jsou nositeli bakterie eh, tuberkulózy. To je skutečně třetina, takřka třetina populace a každý desátý onemocní. Eh, zvláště chudé regiony jsou náchylné k rozvoji tuberkulózy, protože často k tomu přispívá špatná strava, špatné bydlení a stres. A v mnoha zemích je také omezený přístup k léčbě a nedostatek koordinace při léčbě AIDS a tuberkulózy. Vlády často nevynakládají dost na zdravotní péči. Navíc služby ve venkovských oblastech jsou sužovány nedostatkem eh, zaměstnanců, nedostatkem Eh, lidí. A omezené finanční zdroje také znamenají, že většina těch trpících žije ve venkovských oblastech. V Některé země vynakládají již 5% na péči zdravotní, ale v některé chudé země naopak ani ne polovinu. Takže eh, těžko se obejdou bez nějaké externí pomoci. Tuberkulóza není jen lékařský, ale také sociální a ekonomický problém, neboť vede k poklesu produktivity a to pak znamená, že naše reakce by měla být rozhodná a odhodlaná, tak, aby tyto vakcíny byly dostupné. Děkuji. Prosím, pan Cortés Lastra na dvě minuty za SEAD. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené pane komisaře, komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. Tuberkulóza je eh, velice důležitá eh, věc. Co se týče cílů tisíciletí, tak zde zohledňuje zejména eh, také potírání AIDS, malárie a mimo jiné také tuberkulózy. Ovšem všichni přítomní zde vědí, že tyto cíle se eh, trochu pokulhávají. Eh, musíme přijmout patřičná opatření. Potřebujeme dodatečné finanční prostředky, především pro programy v rozvojových zemí. Eh, přístup k bezplatnému zdravotnímu šetření, zdravotní péči, to je to, co musí být cílem Myslíme si, že také místní iniciativy pro potírání AIDS, malárie a dalších chorob musí být podpořeny. Současně ovšem, pane komisaři, je nutné poskytnout hospodářskou pomoc, aby také země se mohly vyvíjet a mohly vyvíjet takové zdravotnické systémy, které skutečně mají výsledky. Měli bychom posílit odpovědnost samotných zemí. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo paní Záborská za EPP, prosím. Paní předsedkyně, paní, pane komisáři, tuberkulóza je jedna z velkých pandemí, stejně tak jako malárie a AIDS. Decimují populaci rozvojových zemí, především Afriku a Azii. V těchto zemích se zhoršuje eh, eh, hospodářská situace, ale ani státy eh, Ostatní státy se nevyrovnaly s vysokým výskytem tuberkulózy. Není možné to pokládat pouze za lékařsko-farmaceutický problém, ale také za problém, jak se chová lidstvo. Je jsou to otázky rozvoje člověka, spravedlivosti, jakým eh, zde je přístup. Ti, kteří onemocněli tuberkulózou v rozvojových zemích, eh, jsou také obětí eh, současného systému. Je třeba nový výzkum mít nové očkovací látky a léky, které dokáží reagovat na rezistenci. Ráda bych upoutala vaši pozornost na jednoduché hrniny, kteří bojují s tuberkulózou. Abychom mohli pokračovat v léčbě nemocných a zdolávat potíže, eh, které vyvolávají kombinované choroby eh, AIDS a tak dále. Je třeba podpořit především zdravotní personál v rozvojových zemích. Zdravotníci odchází do bohatších zemí právě proto, že rozpočty pro zdravotnictví se snižují v jejich zemích. Podporujeme nyní tuto iniciativu a stejně tak Musí být ovšem globální náš přístup eh, k potírání této choroby. Nemůžeme podporovat pouze výzkum a farmaceutický průmysl, vzhledem k tomu, že výzkum bude trvat ještě hodně dlouho. Děkuji. Děkuji. Nyní se dostáváme k Catch the Eye. První má slovo pan Nikolázič, prosím. Vážená paní předsedkyně. paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já bych rád zdůraznil, že tuberkulóza zdaleka není odstraněnou chorobou a vidíme, že téměř 2 miliony lidí ročně této vážné eh, nemoci podlehnou. Je dobře, že jsme si uvědomili, já vítám iniciativu komise v tom, že už nemluvíme jen o AIDS, jako o pandemii, ale zároveň hovoříme i o TBC, která připravuje o život miliony lidí. Souhlasím s tím, že je potřeba dávat více prostředků na vývoj očkovacích látek to je jasné, ale jak řek, zaznělo i z úst komise, tak tyto látky je stále ještě nemáme. Teprve jsme v těch předklinických fázích a zatím se teprve testuje jejich účinnost ve, při skutečném um, použití u člověka. Já již končím, ale chtěl bych vyzvat k novému financování a dalším zdrojům. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Tanazesku. Jedna minuta. Mulțumesc, doamna președinte. Cu o rata mortalității de 1,6... Děkuji vám, paní předsedkyně. Umrtnost činí 1,6 až 2 miliony ročně a proto je, se tuberkulóza stává jednou z hlavních příčin smrti v oblasti infekcí. Proto mají zdravotnické organizace velké obavy. Lékařství sice do, doznává velkého pokroku, ale musíme uznat, že klasické prostředky jako BCG musíme nahradit novými očkovacími látkami. K tomu je důležité dávat k dispozici evropské prostředky ve větší míře, aby byly uzavřené výzkumy a musíme najít také nové způsoby financování například partnerství PPP. Prostřednictvím příslušných finančních záruk by takto věci mohly být atraktivní i podniky a bylo by možné získat větší finanční podporu. Děkuji a nyní pan Kelly. Děkuji. Tuberkulóza či TB, jak se tomu říká u nás, byla velmi rozšířená v Irsku před zhruba půl stoletím a zavela mnoho mladých i starých. A spolu s nárůstem bohatství tato země vyhynula. Eh, vy, u nás byla vymícena, ale nyní se vrátila. A třeba minulý rok jedno dítě ve škole v mém volebním okrsku a také ve v jeslích někdo, eh, to, tyto dvě děti dostali tuto chorobu. Takže je to velký problém. Dva, milio, dva miliardy lidí mají eh, tu bakterii. Někdo umře každých 20 sekund na, to, na tuto chorobu. Takže pokud máme dosáhnout cíle jejího odstranění do 2050, tak výzkum je k tomu cí, klíč klíčem. A Evropská unie si tady zaslouží velkou eh, pochvalu, protože v tomto, na tomto poli jsme v čele 60% výzkumu na poli TB eh, dochází, je a probíhá tady v Evropě a zvláště dánští eh, vědci si zaslouží velkou pochvalu. Děkuji a nyní má slovo pan Ferrera. Děkuji vám, paní předsedkyně. Čtyři roky před doběhnutím lhůty pro realizaci cílů milénia je tuberkulóza nadále chorobou, která si vyžádá 2 miliony obětí ročně a je dokladem nerovnosti ve světě. Je to choroba, která v průmyslových eh, zemích je pouze zřídka. A tuto chorobu nemůžeme zvládnout bez náležitých zdravotnických systémů, které budou k dispozici celé populaci a jde zde o tu eh, základní zdravotní péči. Eh, je důležité ji podporovat a také podporovat očkovací programy. Podpor- potřebujeme i další pomoc. Musíme překonat zadlužení, kterým trpí země třetího světa. A vede to k tomu, že nadál zaostávají. Děkuji a nyní pan Čegedy. Děkuji. Dámy a pánové, byli jsme svědky velkého nárůstu výskytu tuberkulózy v Maďarsku. Podlehlo jí mnoho lidí. A je to z důvodu toho studného zákona z roku 2006, který zavedl novou ekonomickou politiku, která dává do popředí pouze zisk. Je jasné, že klíčovou roli hraje ekonomická situace také bezdomovectví, věřím v prevenci a také screening, eh, kontroly. Očkovací látky by neměly být jen dostupné, ale měly by být skutečně snadno dostupné celé populaci. To povede ke zdravější společnosti. Děkuji a na závěr pan komisař Čološ. Merci. Euh, je vais essayer d'apporter quelques... Děkuji vám. Já se pokusím alespoň částečně zodpovědět na položené otázky. Potřebujeme více výzkumu, to jsem již také řekla v úvodu. Komise se snaží získat prostředky a najít cesty, aby mohla podpořit eh, programy na potírání tuberkulózy. Mimo jiné eh, bychom eh, to mohli dosáhnout pomocí programu EDCTE e a je to program, který eh, také poskytuje 400 milionů eur, celkem 200 milionů od komise. A komise um, má v úmyslu také založit druhou generaci tohoto programu. Již bylo řečeno, že komise podporuje hodně výzkumných programů na vymícení eh, tuberkulózy. 65 milionů eur se již pro tyto účely využilo ale musíme udělat ještě víc. Co se týče veřejno-soukromých partnerství PPP, ty musí být podporována. Nyní eh, k nejrůznějším vakcínám. Eh, v případě eh, mají být podporovány, zda mají být eh, podporovány klinické zkoušky, zda jsou skutečně účinné. Dosavadní informace, které máme, ty nedávají jednoznačnou odpověď, zda se dá očekávat pozitivní odpověď. Každopádně je třeba zabránit tomu, aby eh, docházelo k rezistenci. Proto také určité vývoje eh, vyvolávají určitá rizika. V rámci Evropské unie máme také cíl v oblasti zdraví, v těch nejrůznějších programech eh, členských státech a také v rámci programu Evropa 2020 se snažíme podporovat více investic, eh, které jsou zaměřené na zdraví. A také v oblasti eh, výzkumu a inovace existuje skupina, která se tím zabývá. Chceme podporovat eh, inovaci členských států a také výzkum v oblasti zdravotnictví. Spadá to do opatření v rámci eh, zohledňování stárnutí populace. V rozvojové pomoci eh, tam děláme také hodně programů v rámci rozvojového fondu, ale je to otázka, které musí věnovat komise v budoucnu velkou pozornost. Pokusil jsem se alespoň částečně reagovat naše, na vaše otázky a mohu vás ujistit, že v komisi se budeme tím, touto oblasti intenzivně zabývat a právě také v rámci výzkumu. Děkuji vám, pane komisaři. Eh, na závěr máme eh, návrh eh, usnesení. Všech, tento návrh usnesení všech